Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. Ráda bych požádala kolegy, aby spolu se mnou přivítala delegace z Majdanu e, přijeli dnes ráno, včera večer odjížděli z Kijeva a budou velice šťastní, pokud se s nimi budete chtít setkat. Jsou to míroví bojovníci, pokojní bojovníci z kijevských ulic. Ano, oni skutečně do včerejška byli na náměstí Majdan v Kijevě. Grazie, onorevole. Děkuji, paní Harms. Pokud jste připraveni, tak začneme, začneme s hlasováním. Zpráva McIntyre. Zde ještě vám dám pár vteřin, abyste všichni eh, zde se mohli usadit a připravit si hlasovací kartičky. Zpráva McIntyre, program výměny pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání. Jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Approvato. Relazione Odsouhlaseno. Zpráva eh, Zalba. Jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. No. Jo. Approvato. Odsouhlaseno. Zpráva Zuber. Jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Votazione chiusa. Konec hlasování. Odsouhlaseno zpráva Poreba. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlaseno. Zpráva Mitras. Jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Odsouhlaseno zpráva Hybner. Jmenovité hlasování. Zajímavé hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno zpráva Mitchell. A zde zpravodaj má možnost se vyjádřit, tak prosím. Il relatore vuole parlare. Chce zpravodaj se vyjádřit, pane Micheli? Ne, není tady, takže je, budeme hlasovat jedno hlasování, kde pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Zpráva Ayala. Jmenování člena účetního dvora Fila Wina Owena a hlasujeme tajně, takže prosím hlasujte. Konec hlasování. jmenován. Ayala, opět jmenování člena účetního dvora, Alex Brenin Kimeyer. Skrutinio segreto. Tajné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aprová. Odsouhlasen. A další člen účetního dvora, opět zprava, zprava Ayala, jde o Andriho Gretena. Tajné hlasování, hlasujte prosím. Končím hlasování. A pro... Odsouhlasen a další člen účetního dvora Nikolaos Milionis. Tajné hlasování, zahájí hlasování, končím hlasování. odsouhlaseno. Další člen účetního dvora Daniel Lamarck, tajné hlasování. Hlasujte, hlasuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky. Daniel Nui. Jde o zprávu Bowles, opět tajné hlasování. Zde my jsme hodně bojovali, je to žena. Mm, eh, takže eh, za hlasování, končím hlasování. Odsouhlaseno. Relazione Zpráva Brok. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh, kdo je pro návrh, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. A legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování o legislativním usnesení. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní zpráva Butikofer. Pozřívací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlaseno návrh komise, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen eh, a nyní legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní zpráva Kukan. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno a nyní návrh komise, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Eh, a nyní legislativní usnesení. Hlasujeme jmenovitě o zahajování hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní zpráva Rouček, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen a nyní návrh komise, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen a legislativní usnesení, jmenovité hlasování, konec hlasování. odsouhlasen. Nyní eh, zpráva Isturis, kdo je pro, proti, zdržel se. Odsouhlasen návrh komise, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen legislativní usnesení, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Nyní zpráva Lambsdorff. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh komise, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Nyní legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, konec hlasování. Odsouhlaseno a nyní zpráva Berman. Návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Návrh komise, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní komise, paní komisařka Vasilio má možnost se vyjádřit, pokud si přeje. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, Komise vítá skutečnost, že parlament schválil finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. Tento nástroj umožní Evropské unii nadále hrát globální roli a prosazovat své zájmy a hodnoty. Obhajoba míru, solidarity, stability, omezování chudoby a také zajištění globálních veřejných statků budou jádrem externí činnosti v následujících sedmi letech. Tyto nástroje nám umožňují spolupracovat s našimi externími partnery u čtyř politických priorit rozšíření, sousedství, spolupráce a strategičtí partneři a rozvojová spolupráce. Jménem komise chci poděkovat všem zpravodajům, stejně jako těm, kteří předcházeli jejich práci, za konstruktivní příspěvek k vyjednávání. Měli bychom být hrdí na to, co se nám podařilo společně. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie. Děkuji, paní komisařko. A nyní máme zprávu Harkin. Blok 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Návrh komise, kdo je pro, proti, ne. A omlouvám se. Allora. Dobře, takže návrh komise odsouhlasen a legislativní usnesení jmenovitým hlasováním. zahy hlasování, končím hlasování. Odsouhlaseno zpráva Kutaš. První blok. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen návrh 8. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Měli bychom to prověřit, takže hlasujeme jmenovitě o návrhu 8. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. 12. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen 14. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuté. 17. První část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut. A návrh 20, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnut. Návrh 22, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlasen návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasil. Prověříme. Dobře, takže prosím zvedejte řádně ruce. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ten návrh 31, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. A odsouhlasen návrh 26, kdo je pro, je, tedy jmenovité, pardon, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Návrh komise, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen eh, legislativní usnesení, jmenovitém hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. A pro vás. Odsouhlaseno. Spravodaj? Spravodaj chce slovo? Very brief, thank you. Velice krátce děkuji paní předsedkyně. Především chci vysvětlit, že naše skupina se rozhodla, že se zdrží závěrečného hlasování, protože si myslíme, že je fér dát komisi zelenou pro vědávání s radou. Nicméně připadá mi politování hodné, že skupina ELS se rozhodla rozmělnit návrh komise, který byl připraven na žádost většiny členských států v květnu. Děkuji. Bene. Relazione. Výborně. Zpráva Kováč. Blok 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 51. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut 52. Jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. odsouhlaseno. 53, kdo je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno 54, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno 55 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A co Odsouhlaseno 56 jmenovité. Ne, ten odpadá, takže 57. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut 61, 63 až 65, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuty 58, 60, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseny 45, odpadá a další taky, takže teď návrh komise, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A vás? Odsouhlaseno. A nyní zpráva Kukan. Návrh 7. Kdo je pro? zvedejte ruce. Nikdo není pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 8. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnut. 9. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnut. Ehm, odstavec 10. Původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasená druhá část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? musíme si to prověřit. Hlasujeme o druhé části jmenovité hlasování. Zaju hlasování, končím hlasování. Odsouhlasena. 10. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuta. Druhá část, kdo je pro, odpadá. Aha, další odpadají, omlouvám se, takže nyní návrh 11, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, druhá část, dru, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh dva, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. Prověříme, dobře, prověříme návrh dva, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. 19. Zvedejte ruce, prosím, kdo je pro. Kdo je proti, kdo se zdržel? Odsouhlasen 12. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Zamítnut. 27. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Odsouhlasen. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 13. První část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? A prověříme. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Druhá část pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuta. Návrh 15, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuta. Třetí, třetí odpadá. 16. Prověříme. A kterou část chcete prověřit? Druhou? Chcete prověřit elektronicky druhou část? Tak zahaj hlasování. Končím hlasování. Ano, přesně tak, zamítnuta. Návrh 16, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuta. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. 43, první část pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme, dobře, prověříme druhou část. Končím hlasování. Odsouhlasena návrh 6, kdo je první část, kdo je pro? Ne, omlouvám se, jenom návrh 6. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. 47, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena, druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuta. Návrh 14, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 17, první část pro, proti, kdo se zdržel zamítnuta, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta, třetí pro, proti, zdržel se zamítnuta. 18. Prověříme, chcete prověřit třetí část? Dobře, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přesně tak, zamítnuta. Návrh 18, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnut. 55, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Prověříme. Prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 23. Zde máme ústní pozdňovací návrh zpravodaje tomu. Prosím, pane Kukane. Thank you very much, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Ten pozměňovací návrh, který předkládám, zní následovně. Recalls its resolutions of 25 November 2010 on the situation in Western Sahara of october on the situation of human rights in the sahel region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 Grazie. Ci... Děkuji. Eh, chce se někdo vyjádřit proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A nyní návrh 3. Zde máme ústní pozměňovací návrh, mm, který přednese paní Kopa. Děkuji, paní předsedkyně. My bychom za socialisty a demokraty chtěli stáhnout část našeho pozměňovacího návrhu, takže bude znít následovně. Odsuzuje jednoznačně vojenské využití bezpilotních letounů a zacílené zabíjení jako velké porušování lidských část a připomíná, že tyto činnosti musí ustat. Vyzývá EU, aby zpracovala společný postoj EU k ozbrojeným bezpilotním letounům. Děkuji. Je někdo proti k tomuto pozměňovacímu návrhu? Pokud ano, tak prosím, aspoň 40 poslanců se musí postavit proti. Dobře. Tudíž eh, budeme hlasovat eh, o původním znění návrhu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Prověříme. Prověříme návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pín. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o původním textu. Kde je pro? Kde je proti? To se zdržel? Musíme to prověřit. Není to vůbec jasné, takže zahajuji hlasování o původním návrhu. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 20, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Ten Návrh 4, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Původní text, odstavec 67, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? odsouhlasen návrh 5, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, zamítnut 21. Prověříme 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Já se omlouvám. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Musíme to prověřit, není to jasné vůbec, takže návrh 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. 88. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 100. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. 103, e, kde je první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. 116, první část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování první části. Konec hlasování. Odsouhlasená druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. Eh, eh, do 18. Jmenovité hlasování. Ne, ne. 119. 100, ano, ne, omlouvám se. 118. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. První část. Končím hlasování. Odsouhlasena druhá část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. Mm-hmm, 119. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen a Pan Kešman chce slovo? Tak prosím. Tak, tak. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, já jsem žádal o prověření pozměňovacího návrhu 20. Já jsem to neslyšel, ale z našeho pohledu byla většina pro. Můžete prosím prověřit pozměňovací návrh 20? Děkuji. No dobře, takže prověříme návrh 20. Tudíž zahajuji hlasování o návrhu 20. Voto. Dobře, návrh 20. Ano, našli jste, kde to je? Končím hlasování. Aprováto. Odsouhlasen. Výborně, tak děkuji. A nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Tremosa. Nyní. Prego. Tak prosím. Frau Präsidentin, eh, Paní předsedající, omlouvám se za to, že to vstupuji. Já jako stínový zpravodaj za svou frakci chci poděkovat kolegům, zejména panu Tremozovi, Eh, za spolupráci na výroční zprávě ke konkurenceschopnosti. Bohužel na hlasovacím seznamu máme malou chybu. Eh, to je paragraf 73 eh, pozměňovací návrh 5 by EPP se chtěla zdržet, čili to, co zde máme, je chyba. Dobře, děkuji. Takže 11, původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. 18 no, neminute hlasování. Hlasu, hlasujeme. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen návrh 3. Prověříme. Takže prověříme návrh 2. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Měli jste pravdu. Návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Chcete to prověřit? Dobře, takže hlasujeme o návrhu 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hmm, tentokrát jsem měla pravdu já. Takže nyní 30. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasená druhá část, kdo je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlaseno 31, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasená druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuta. 36, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlasená druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Odsouhlasená 47, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuta. 51. Chcete to prověřit? Dobře. Jak? Takže 47. Hlas, zaju hlasování, končím hlasování. Odsouhlasen. Nyní 51. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen 55. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuta. 63. Prověříme druhou část, 55. končí hlasování, končím hlasování. Odsouhlaseno. Druhá část. Druhá část, takže 63, první část 63. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasena druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64. První část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? A odsouhlasena. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? E, zdá se, že zamítnuto, ale pokud chcete, můžeme to prověřit. E, takže ano, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. E, návrh 4, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. 5, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 1. Prověříme, prověříme návrh 5, zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1 jmenovité hlasování. Zajím hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. 93. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Prověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnut. 108. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A jmenovité hlasování eh, o celém návrhu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. Dorfman. Návrh 1. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Prověříme 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 11. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 12. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 13. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 14. Pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 15, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 2, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 4, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Nyní závěrečné hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Mitchell. Prosím, pane Kašmane. Thank, thank, <clears throat> Madam Paní předsedající, nebudu zdržovat eh, nezdržoval bych, kdyby to nebylo velice vážné. Včera eh, během zprávy Estrela eh, jsem byl zaznamenán jakožto hlasující pro pozměňovací návrh EPP, ačkoliv jsem hlasoval proti. Dozvěděl jsem se, že e, další poslanec měl podobnou zkušenost. E, prosil bych tedy, aby se provedlo důkladné vyšetření, abychom měli jistotu, že hlasovací systém řádně zaznamenává to, jak hlasujeme. Mi dicono che è stato già fatto. No, bylo mi řečeno, že už se to provedlo, takže ano, samozřejmě to je třeba jenom teď Eh, dát na vědomí. Takže teď máme zprávu Mitchell. 31. Eh, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. A nyní závěrečné hlasování, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Chcete prověřit? A co chcete prověřit návrh? Ne, druhou část, druhou část, dva. Tedy druhou část, konec hlasování. Approvato. Souhlaseno. Vý, výborně a nyní zpráva Vertman. Zpravodajka má možnost se vyjádřit. Non c'è? Aha, je. Vertman. Prosím, paní Vertman. Herzlichen Dank, Děkuji vám, paní předsedající. V této zprávě jde o ženy s postižením. Asi si dovedete představit, že tyto ženy jsou vystaveny eh, vícenásobné diskriminaci. Máme 80 miliony, milionů občanů, kteří mají postižení a z toho 58 milionů jsou ženy. Mně je líto, že jsme mm, měli jenom velmi krátkou debatu a velmi krátkou prezentaci. Eh, tak doufám, že poslanci podpoří tuto zprávu. Děkuji. Tak 24. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena první část, druhá část a ta bude jmenovitě, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. 25. První část. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasena druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasena třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena 26, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena druhá část, pro, proti, zdržel se, odsouhlasena 47, první část, pro, proti, zdržel se, odsouhlasena druhá část, pro, proti, zdržel se, odsouhlasena 52, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. A nyní prověříme, ano, prověříme druhou, čes, druhou část návrhu 52. Zajím hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. A první část H. Kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. Druhá část pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. A nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. De Jong. 8. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno 10, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno druhá část, pro, proti, zdržel se. Odsouhlasena třetí část eh, jmenovitým hlasováním, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasená 14. První část. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Mm, Souhlasená druhá. Kdo je pro, proti, zdržel se. Odsouhlasená 15. Kdo je pro, proti, zdržel se. Odsouhlaseno 16. Pro první část. Kdo je pro, proti, kdo zdržel se odsouhlasená, druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasená, třetí část jmenovitým hlasováním, zahajuji hlasování, končím hlasování. Odsouhlasena. Čtvrtá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasena. A slovo chce paní Gebhardt, prosím. Mikrofon. Děkuji vám, paní předsedající. Máme na hlasovacím seznamu chybu. Naše frakce chce hlasovat proti druhé části 26. Tam patří mínus, prosím. OK, gra. No dobře, tak děkujeme. 26, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasená druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme. Prověříme druhou část. Končím hlasování. Odsouhlaseno 35, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Odsouhlaseno závěrečné hlasování, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Odsouhlaseno. Volejte to check, no. Prověřit ne. Tak, děkuji, děkuji vám všem.